Mes chers collègues, bonjour. Milí kolegové, dobrý den. Pustíme se do práce. Než eh, zahájím naše první jednání v tomto roce, ráda bych vám všem popřála šťastný nový rok plný překvapení, plný setkání a také plný objevů, ale hlavně plný zdraví a štěstí pro vás i vaše blízké. Paní předsedkyně zdraví tlumočníky, šťastný nový rok i vám. Děkuji jednomu každému z vás, že jste motivováni pro tuto poslední rovinku v letošním roce. A pustíme se do práce našeho výboru. Prosím, zástupce Evropské komise, chci popřát eh, šťastný výrok i jim. A také vítám přítomnost bulharského ministra, který je snad na cestě a který se k nám připojí, anebo už je tady. Zatím nepřišel, je zde. Vítejte, pane ministře, na výboru pro cestovní ruch a dopravu. Takže aniž bychom ztráceli čas, schválíme pořad jednání. Nejsou-li námitky, schvalujeme pořad jednání. Nejsou námitky. Zápisy ze schůzí z 15., 21. a 22. listopadu 2018 budou schváleny, pokud nejsou námitky, abychom dobře zahájili rok. A sdělení předsedkyně žádná nebudou. A hned přecházíme k bodu 4. Jde o mechanismus CEU 2014-2020. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie jde o změnu nařízení 1316 lomeno 2013 a zpravodajka je Karima Deli. Tedy velmi stručně. Prosím o ticho. Děkuji. U této zprávy, milí kolegové, chtěla bych nejdříve poděkovat eh, stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy, ale také za příspěvky k návrhu na řízení, které mění koridor Severní moře, Středozemní moře. Potřebovali jsme kolektivní přístup, abychom zachovali vysokou míru propojení zejména mezi Unii a Irskem v případě tvrdého Brexitu. Myslím, že jsme našli řešení. Scénář tvrdého Brexitu určitě není přednostní volbou tohoto výboru ani mě osobně, ale musíme chránit evropské občany a irské občany a naše území zejména pobřeží a také celý námořní sektor. A pokud eh, námořní cesty by se najednou prudce změnily, tak eh, my se tomu musíme přizpůsobit. Náš záměr tedy je v řádu zajištění kontinuity přepravy zboží a osob s Irskem a také zabezpečit unii 27 členských států, kde by vznikla vnější hranice s eh, Spojeným královstvím, tak potom musíme naše přístavy přizpůsobit, které se specializovaly na přepravu přes eh, Lomaňský průplav, aby se staly přístavy pro mezinárodní obchodní přepravu. Pokud by nastal tento Brexit bez přechodu, přístav Kale na 100% představuje dopravu s Douvrem přes Lamaňský průplav na st- ze 100%. Takže ti budou, tím musíme v první řadě pomoci. Viděli jste v této zprávě, chtěla jsem napravit několik nespravedlností. Kompenzace potenciální ztráty přepravy přístavů na francouzském pobřeží a z tohoto titulu přístavy Calais, Le Havre, Dunkerque byly znovu zapojeny do koridoru Severní moře a měníme tedy koridor Severní moře, ale také Atlantský koridor, abychom do budoucího financování zahrnuli přístavy Brest, Roskov, Sanazer a Cherbourg, Le Havre, Rouen a Paříž. Poslední opatření. Je na čase pomoci přístavům, aby se rozvinuli a aby přijímali nové obchodní toky z Irska, případně aby se vybavili celnicemi a kontrolními stanovišti, i s, s hygienickými a veterinárními kontrolními stanovišti, když se Spojené království stane třetí zemí. A skutečně trvám na evropské solidaritě, která se musí naplno projevit. A není na jedn, jenom na členských státech, kde by měli platit za důsledky a veškeré škody způsobené Brexitem. Proto jsem navrhla kompenzační postup pro nové přístavy, aby noví přepravci a pro nová území, která budou zasažena naplno důsledky Brexitu v podobě krizového fondu pro přizpůsobení se Brexitu. Potřebuji vaši podporu, aby bylo možné vyjednat modality tohoto fondu i částky s radou musí, dlužíme to našim přepravcům a dlužíme to i obcím a přístavům. Musíme na, nalézt zdroje, aby ty kompenzace byly připraveny. Pokud bychom nepředjímali tuto situaci, tak by mohlo dojít ke snížení přepravy v případě tvrdého Brexitu. Tento záměr je záměr, který je postaven na zdravém rozumu. Jde cestou evropského projektu, který jsem také obhajovala na plénu a to je důvod, proč, milí kolegové, věřím, že se všichni shodnou, aby ho mohli širokou většinou odhlasovat. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Pane Mizuli, dobrý den, šťastný nový rok, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, paní zpravko, nebudu opakovat to, co jste už řekla. Vy jste to řekla velmi citlivě a velmi vnímavě vůči všem eh, osobnostem zde přítomným i pozorovatelům. Děkuji vám za vaši přítomnost. 8. ledna jsme měli velmi produktivní jednání se spravodajkou, pokud je o tento návrh nařízení, který mění tento mechanismus pro propojení v Evropě, pokud je o odstoupení Spojeného království z Unie. Pokud je 57 pozměňovacích návrhů, tak se nám podařilo získat 6 kompromisů, které velmi věrně vyjadřují stanoviska v tomto výboru při projednání návrhu 3. prosince navrhujeme návrh nařízení, který zahrne do koridoru Severní moře, Středozemní moře, velké francouzské přístavy a mění Atlantský koridor, aby tam bylo zapojeno přímo Irsko. Je to skvělá zpráva pro přístavní ekonomiku a pro propojení Irska na evropský kontinent. I v případě tvrdého Brexitu bez dohody bude zaručena kontinuita těchto dopravních služeb a to velmi efektivně díky integraci francouzských přístavů do nových sítí. Samozřejmě vyzývám náš výbor, aby hlasoval pro všechny kompromisy, abychom mohli rychle schválit toto nařízení do 29. března. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní zpravodajko, děkuji. Děkuji, pane Mizuli. Paní Hovo Dalon. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážná paní zpravodajko, také šťastný nový rok všem. Jak jste řekla, tato věc je nesmírně důležitá a byla předmětem konstruktivního jednání. A z tohoto důvodu plně podporuji kompromisy, o kterých se bude dnes hlasovat. A také vyzývám všechny, aby zajistili co možná nejširší schodu na tomto stanovisku. A šlo také o opravu jednoho nešťastného opomenutí Evropské komise a navrhnout eh, formu lex specialis, kterou už známe, tak jsme postupovali u silniční dopravy, takže vezmu to stručně a vyzývám tedy, abychom široce podpořili tento návrh zprávy výboru TRAN Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, paní Hovdalen. Pane Lundgrene, chcete se vyjádřit? za EKR. Prosím. Děkuji. Vítejte zpátky. Šťastný nový rok. Tato zpráva byla nekontroverzní od samého počátku. Souhlasím s návrhem komise. My jsme dostali jenom tři pozměňovací návrhy a dokážu se s nimi smířit, takže nevidím vůbec žádný problém. Děkuji. Děkuji, pane Lundgren. Pane Rike, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně šťastný nový rok. Nebudu zbytečně protahovat tuto diskusi. Všichni jsme se shodli, že třeba doplnit návrh komise tak, abychom současně zajistili Irsku maximální výkony ve svých obchodních kontaktech a také naplnit kapacitu těchto přístavů. Takže jsme velmi lehce dospěli k dohodě u těchto šesti kompromisů a myslím, že veškeré návrhy podpoříme a nenastanou žádné problémy pro naši skupinu. Děkuji. Děkuji, pane Rike. Paní Klun, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Dobré ráno, paní předsedkyně, šťastný nový rok všem. Chci vám poděkovat za vaši práci u této otázky. Je to velmi důležitá věc a komise navrhla propojení mezi Irskem a Evropou a hodně se obchoduje mezi oběma zeměmi a důraz je zde na tom, aby Irsko bylo propojeno na Itlantský koridor, to je velmi důležité. Neznamená to žádnou další infrastrukturu, jsou to jenom přepravní cesty srbského hlediska, takže velmi vítáme tu zprávu a chci také zmínit, ani nesouvisí to přímo z irského hlediska, a zejména malé a střední podniky, které používají ty námořní cesty, ta cesta pozemní je stále nejkratší do Spojeného království a pokud Evro- Spojené království tedy opustí Evropskou unii, tak je třeba skutečně uznat skutečnost, že Irsko je člen Evropské unie a Dover Calais bude tou nejkratší cestou a bude třeba také uznat, že překročení třetí země může být obtížné a to musí být také zohledněno v tom závěrečném vyjednávání těch budoucích obchodních dohod eh, se Spojeným království. Ale děkuji vám za vaši práci také ze strany stínových zpravodů. Děkuji, paní Klun. ne, paní eh, Mes, Mesner, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Velmi stručně. Šťastný nový rok všem. Samozřejmě ta zpráva je skvělá a souhlasím se vším a jsem optimistická. A mé novoroční přání je, abychom vůbec tuto zprávu nepotřebovali. A říkám to i všem našim britským kolegům v sále. Děkuji, paní Meissner. A nyní se obracím na Evropskou komisi. Dávám jí hned slovo. Pane Colsone, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi nejdříve vám popřát všechno dobré, vám i vašemu výboru. Paní předsedkyně, můžeme bez pochyby přijmout pozměňovací návrhy 51 a 52 i odpovídající pozměňovací návrhy, které se týkají úvodních ustanovení a které umožňují zahrnutí Kale, Dunkerku, Ternozon a Chentu do tohoto návrhu. A u těch dalších eh, to nemůžeme přijmout. Ten návrh jde mnohem dále, než je základní záměr návrhu komise, což bylo naléhavé opatření, nikoli přípravné opatření a mění úplně základní filozofii toho, co chtěla podniknout komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji Evropské komisi. Připomínám, že jsme zákonodárci ve výboru. Kdo předpokládá Brexit? Málo lidí. Takže to jsou politické body, které jsme promítli do právních pojmů. A nesnažte se mě přesvědčit, že proto, abychom vyřešili ty problémy, že musí převládat právní pohled a eh, nad politikou. Jde o, v roce 2019 o zdravý lidský rozum. Tato, tyto činnosti na tom budou špatně, budou ohroženy v přístavech a ať je stanovisko Evropské komise je jaké chce, ale Postoj Evropského parlamentu bude jiný a mohu vás ujistit, že během trialogu se pokusíme o nalezení kompromisu, ale přestaňte používat právní argumenty a měli bychom zejména prosazovat politický pohled. Tak už jsem to řekla a teď se cítím mnohem lépe. Tak, připomínám, že hlasování této zprávy nastane v 10 hodin. Tak pokračujeme. Bodem 5 návrh Evropského parlamentu radu měnící směrnici 9653, pokud jde o lhůtu pro zvláštní pravidla pro maximální délku kabiny, vykazující zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti, pokud je o bezpečnost. A zpravodajka je opět Karima Deli. Dnes mám svůj den. Tato směrnice 9653 stanoví pro nákladní auta maximální rozměry povolené pro vnitrostátní mezinárodní přepravu a maximální hmotnost povolenou pro mezinárodní přepravu. A tudíž dokonalení aerodynamické vlastnosti kabiny umožní významné zlepšení, pokud jde o energetickou účinnost vozidel a zejména bezpečnosti silničního provozu. Avšak vzhledem k omezení směrnice 9653 týkající se maximální délky nákladních vozidel je nemožné, bylo nemožné provést tyto změny, aniž by se změnila užit, užitečná hmotnost vozidel. Tudíž směrnice předpokládá mo, tříleté moratorium na zavedení aerodynamických kabin od eh, data transpozice změn, které jsou nezbytné a které se týkají technických eh, požadavků na typové schválení a navrhuje přizpůsobit směrnici tak, abychom zrušili tříleté moratorium a zkrátili tu lhůtu, která je však přesto přeměřena. V mém návrhu zprávy navrhuji doplnit eh, na návrh Evropské komise beze změny. Dostali jsme tři pozměňovací návrhy týkající se omezení celkové povolené hmotnosti konkurenceschopnost, zejména pokud jde o železniční dopravu a dobu platnosti. Schromáždím stínové zprávy během následujících týdnů, abychom dospěli ke kompromisu a výbor pro dopravu by mohl hlasovat o tomto rozhodnutí 22. ledna a zahájit přímé jednání s radou o závěrečném znění v únoru. Samozřejmě s výhradou toho, aby rada byla k tomu připravena. A hned zahájím diskusi. A nejdříve můj první stínový zpravda. Pan Marinesku, dobrý den. Děkuji, paní předsedkyně. Máte se dobře? A co vy? Good uh, proposal. Myslím si, že to je kvalitní návrh, aby se řešila tato záležitost, aby se ošetřila eh, to období, kdy se bude uplatňovat tato směrnice. Já myslím, že ty čtyři měsíce je příliš krátké období. Když se to propočítá, tak osm měsíců by nám pomohlo k tomu, že bychom se vyvarovali různých problémů v oblasti soutěže mezi různými podniky. Takže já si myslím, že ta lhuta osmi měsíců by byla lepší a předkládám pozměňovací návrh v tomto duchu. A dovolte mi také jednu poznámku. Komise řekla, že nemůže přijmout eh, eh, pozměňovací návrh. Ale oni přece předložili návrh a od té chvíle je to na straně parlamentu a rady, kteří jsou aktéry legislativního procesu. Nemůže komise říct, že něco nepřijmou nebo zamítnou. Ne. Oni mohou učinit doporučení, ale ne tvrdit, že něco nepřijmou. Děkuji. Děkuji, já vím, že to, paní, že to komise slyšela a určitě přijme pozměňovací návrhy. Paní Rovodalon, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já přečtu vystoupení pana Asise, který se omlouvá, že nemůže vystoupit. Skupina SAD považuje zavedení specifických pravidel o maximální délce kabin povede ke sněžení spotřeby energie u nákladních vozidel a zvýší bezpečnost na silnicích, ale neočekává se, že anticipace vstupu v platnost by mohla znamenat problémy pro evropské podniky. Toto pravidlo jenom usiluje o to, aby se zajistilo umožnění těchto kabin a umožnění a ne zavedení povinnosti. Takže naše skupina, jak jsme už vyjádřili také při předchozích diskuzích, eh, snížení moratoria na čtyři měsíce, jak navrhuje komise, je eh, rozumné, smysluplné a podporujeme ho. Děkuji, pan Longrin. Chcete si říct slovo? Děkuji. Jak jste si všimli, byl jsem poněkud rozptýlen a nedával jsem úplně pozor u toho prvního tématu, tak se vrátím alespoň k tomu prvnímu tématu zde. Ale tak, jak víte, všechno má své chyby, tak já myslím, že mi to odpustíte. Takže toto je nekontroverzní zpráva a já jsem s ní souhlasil od samého začátku tři pozměňovací návrhy, tam nevidím velký problém, takže pro mě je to v pořádku. Děkuji. Monsieur Dugril, Madame Meissner, la parole est à vous. Děkuji a nyní paní Meissnerová, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko. Já se předám před eh, řečníkovi, je to nekontroverzní téma, děkuji vám za veškerou odvedenou práci. Kramer, la parole est à vous. Děkuji paní Majsnerová a pan Krámer, máte slovo. Děkuji, já také přeji všem vše nejlepší do nového roku, úspěšný nový rok a mnoho zdraví. Ale k tomuto bodu, tady se hovořilo o emisích CO2, váha, hmotnost vozidla tam hrají s tou roli. A musím říct si ohledem na německým skanám s dýzlem. Před 13 lety jsme stanovili subvence v Německu, že každý litr dýzlu bude subvencován 18 centy e, na litr, protože se říkalo, že dýzlu potřebují méně paliv a tak se sníží emise. A právě díky tomu, že jsme zavedli ty subvence, ta auta byla čím dál tím větší a čím dál tím těžší a nakonec ta konečná bilance je negativní navzory, nebo právě právě kvůli těm subvencím. Hmotnost tady hraje zásadní roli. A druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, pan Marinesku má naprostou pravdu. Jsme parlament a evropský zákon bude existovat pouze v případě, že se tři instituce shodnou. Jistě komise má právo stanovit krátké lhůty, ale my máme stejně tak jako parlament právo takovéto lhůty prodloužit. A proto je třeba nalézt kompromis. Není možné říkat, komise to nebude akceptovat. To není možné. Ona eh, se musí snažit stejně tak jako my se snažíme, eh, zabýváme se záměry komise jimi návrhy. My diskutujeme s komisí rádi, ale jako rovný s rovným, a ne aby nám něco nakazovala. Děkuji mnohokrát a ještě jednou vše nejlepší do nového roku. Děkuji panu Krámerovi. Přeje si ještě někdo další vystoupit? Ne. V tomto případě já se obracím na Evropskou komisi a dávám slovo paní Elizabeth Werner. Přeji vám rovněž vše nejlepší do nového roku a máte slovo. Dobré ráno, šťastný nový rok všem. Děkujeme velice, zvláště vám, paní předsedkyně, v roli zpravodajky pro toto téma a také děkujeme stínovým zpravodajům. Bylo předloženo velmi málo pozměňovacích návrhů, to nás velmi těší, to ukazuje, že zde panuje rozsáhlý konsenzus k této problematice. Takže děkuji za příležitost vyjasnit určité záležitosti pro pana Marineska, eh, jak jsme se vyjádřili k termínu transpozice. Asi došlo k nedorozumění. Naším cílem je, aby to proběhlo co nejrychleji, protože je to přínosné z hlediska aerodynamiky, eh, lepší viditelnosti, což zvyšuje bezpečnost eh, silniční dopravy i pohodlí řidičů. A jsme toho názoru, že by bylo vhodné co nejrychleji využívat tyto pozitivní dopady. A jsme naprosto flexibilní, co se týče diskuse o transpozičním období, ale byli bychom rádi, kdyby bylo co nejkratší vzhledem k tomu, že tato záležitost bude mít velmi pozitivní dopady, což neznamená, že budeme se pevně držet těch čtyř měsíců. Je možné také zvažovat nějaký delší termín, dokud bude, pokud bude rozumný, tak jsme otevřeni diskusím o tomto tématu. Dovolte mi také vás informovat o určitých relevantních záležitost eh, v souvislosti s pozměňovacím návrhem paní Arnotus. Už eh, v souvislosti s eh, dnešní legislativou členské státy mohou definovat svoji hmotnost. 40 tun je definované pro mezinárodní přepravu a je několik členských států, které eh, ve své zemi mají vyšší hmotnostní limity a je na vnitrostátních orgánech, aby tyto hmotnostní limity a jejich dotržování kontrolovaly. Takže zde se posilují možnosti kontrol, jsou už nyní dva automatizované systémy ve stávající směrnici, které eh, lze využít buď na základě senzorů a, eh, nebo systémů vážení pomocí palubního zařízení a to bude také přístupné v roce 2021, takže spíš jde o tou implementaci, kontrolu a přidání dalších ustanovení, které se postaví, o to, aby tato záležitost byla respektována. Co se týče postupu, ráda vám sděluji, že máme informaci, že i rumunské předsednictví považuje tuto problematiku za prioritní a bude požadovat eh, mandát Koreperu, aby vstoupili do vyjednávání v lednu nebo začátkem února, což dobře zapadá do vašeho harmonogramu hlasování TRAN. Bude možné velice rychle, snad uh, už příští měsíc zahájit trialog, nebo alespoň co nejrychleji, takže doufám, že spolupráce bude velice úspěšná a dotáhneme ji dokonce před volbami do Evropského parlamentu. Děkuji. Madame. Děkuji, paní Werner. Tímto jsme eh, končili naší práci a hlasovat se bude 22. ledna. A zároveň doufáme, že rada eh, dospěje k nějaké společné pozici, abychom potom mohli co možná nejrychleji zahájit trialog, a to v únoru. Désormais nous passons au point... A nyní se dostáváme k bodu 6. Spravodajkou je paní Klun a týká se, tento bod se týká návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, které zavádí systém Evropského jednotného námořního portálu a zároveň ruší směrnici 2010 65. Paní Klún, máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dovolte mi poděkovat všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci napříč politickým spektrem. Kompromisy odrážejí eh, mix postojů našich zpravodajů. Eh, diskutovali jsme a nyní se nám snad podaří eh, získat podporu výboru. Bylo 156 pozměňovacích návrhů a 10 kompromisů, takže myslím, že to je velice vyvážené. Snažíme se vyjasnit, eh, vylepšit návrh komise, co se týče například eh, informací z hlediska eh, celních záležitostí a podobně a také vlastně snížit zátěž těch lodních dopravců, kteří Eh, připlouvají do evropských přístavů, je to spojené s eh, velkou mírou byrokracie, je možné ji výrazně zefektivnit, tak aby každá země měla vlastně jeden jediný námořní portál, některé to nemají. A jde o to, abychom zde měli prostě standardizaci a harmonizaci eh, dat, které jsou poskytovány rejdaři a zde to bylo velké odhodlání, abychom zlepšili vlastně obchod. To je to, o co zde jde. E, přístup do evropských přístavů, to je v zájmu všech, aby toto fungovalo co nejlépe zharmonizovaným způsobem. Takže máme vypracované kompromisní návrhy a myslím, že budou podporovány politickými skupinami a těším se na další diskusy o této problematice, tak abychom ji dotáhli co nejdříve do konce. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Klun a nyní dávám slovo zástupcům socialistů, ale pan Lenstenskens zde není. Paní Foster zde rovněž není. Paní Meissner, prosím, máte slovo. Děkuji. No, děkuji Řečnice, A ono, je pravda, byla zde dobrá kooperace a bude určitě i na trialogu. A jednotný námořní portál EU, až bude fungovat, tak určitě výrazně usnadní Eh, obchodování eh, prostřednictvím námořní dopravy a to nás vede k tomu, že to můžeme jedině přivítat a těšíme se na další vyjednávání. Děkuji mnohokrát paní Meissner. A nyní je řada na mě. Já naštěstí nemá pravodajka. Eh, já bych chtěla skutečně velice poděkovat za práci, která byla odvedena naší paní spravodajkou, paní Klun, za dobrou práci, kterou odvedla. A vzhledem k debatě, kterou jsme měli na schůzi stínových zpravodajů, si myslím, že se všichni shodujeme na cíli tohoto textu. Je skutečně na čase, abychom zjednodušili tuto oblast, abychom tam měli skutečnou harmonizaci. Když tady hovořím o harmonizaci, jde mi o to, aby se zharmonizovali administrativní postupy vstupu a výstupu lodi z Evropského přístavu. Rovněž musíme snížit nekalou konkurenci mezi silniční dopravou a námořní dopravou. A máte pravdu, paní Kvůn. V Evropě jeden kamion, který překračuje hranici B, ten nemá vůbec žádné problémy, ale loď, která e, při, e, přijíždí do přístavu, připloupá do přístavu, čelí opravdu velké administrativní zátěži, která se navíc liší v jednotlivých členských státech, či dokonce se liší od přístavu ke přístavu, i když jsou to dva přístavy někdy, které jsou ve stejném členském státě což samozřejmě vede k tomu, že námořní přeprava je mnohem méně konkurenceschopná než ostatní typy dopravy což má také negativní dopad na pracovní podmínky osob, které pracují v této oblasti a které musí se vyrovnávat se všemi těmito formalitami. Na eh, schůzi tím zpravodajům si myslím, že jsme se shodli, že jdeme dobrým směrem a domnívám se, že se nám podaří nalézt nějaký nový způsob, jak přistoupit k tomuto tématu, který je pro nás triboritní a zejména musíme přijít s konkrétními odpovědmi a řešeními a já si myslím, že se nám podaří tohoto dosáhnout a děkuji jako ještě jednou paní Klun za její práci a nyní má slovo paní Anderson. Děkuji, bohužel pan Fleckenstein, stínový zpravodaj naší frakce zde dnes nemůže být a důležité jednání v Berlíně, ale Eh, mám jeho jménem přednést několik záležitostí. Za prvé děkuje paní Klun, zpravodajce a stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci na této problematice a konstruktivní jednání stínových eh, zpravodajů, kdy nezbyly žádná velká kontroverzní témata. Vzniklo deset kvalitních eh, kompromisů, které SAD může plně podpořit a někteří z nás také předložili pozměňovací návrhy. Co by stínový zpravodaj Není možné hovořit, eh, abyste hovořili v případě, když tady naše jedna kolegyně vystupuje. Prosím, respektujte eh, naše řečníky. A pokud chcete hovořit, tak odejděte ze sálu a v opačném případě eh, zachovejte ticho, protože není možné, abyste se zde bavili a zároveň naše řečnice paní Anderson mohla mluvit. Takže Děkuji, paní předsedkyně. Pán Flex se zaměřuje na čtyři hlavní body ve zprávě. Za prvé harmonizace různých eh, mechanismů reportingu v jednotlivých členských států a eh, jednotlivých přístavních orgánech. To je priorita. Potom eh, ty způsoby systém to systém by měly být zůstat zachovány, protože už do toho přístavy investovaly. Potom sladěvání celních systémů by mělo zohlednit celní prostředí jeho nástroje. Zahájení celních formalit v rámci jednotného maritimního lookinga před eh, jeho aktualizací by nemělo smysl. A potom také poskytnutí dostatečného školení veškerých zaměstnanců, kteří budou pracovat s tímto jednotným námořním portálem je plánováno a to nás těší. Takže my tento text jako SED můžeme podpořit. Pan Fleckenstein se těší na nastávající trialog. Tato zpráva je dobrým základem pro Evropský parlament a jeho vystupování v dalších jednáních jednotným způsobem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Anderson. Přeji si vystoupit ještě někdo další k tomuto tématu? Nikdo? V tomto případě se obracíme na Evropskou komisi a dám slovo paní Košenské. Dobrý den, vítám vás a přeji vám šťastný nový rok. Dobré ráno, vážené paní předsedkyně, dámy a pánové, šťastný nový rok všem, kdo jste zde v sále. Budu stručná. Omluvte mne. Pane Marinesku, pane Deli, a další kolego, pokud si přejete diskutovat, nemám s tím vůbec žádný problém, ale prosím, diskutujte mimo tento sál, nebo nyní má slovo komise. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak, eh, děkuji zpravodajce paní Klun za skvělou práci celé době zpracování zprávy a děkuji i stínovým zpravodajům a celému výboru, že chápe také tu časovou tíseň, která zde je. Vím, že jste toto zvládli projednat rekordním časem, aby bylo možné na trialogu se dohodnout co nejrychleji eh, ještě za stávajícího mandátu Evropského parlamentu. Souhlasím s tím, co zde dnes zaznělo. Poukazuje to jasně na to, jak skvěle chápete hlavní cíle tohoto návrhu komise a sice usnadnit dopravu zboží v EU námořní cestou. Otázka harmonizace eh, reportingových formalit, to bylo hlavní téma při předkládání toho návrhu, takže nás těší, že toto také odráží vaše zpráva a těch deset kompromisních návrhů, které vzešly ze setkání stínových zpravodajů. Také velice vítám návrh Evropského parlamentu na eh, posílení jednotných dat pro reporting a zajištění toho, že zde nebude zbytečný odklad poskytování informací napříč Evropskou unii a to velmi výrazně ladí s pojmem eh, efektivního eh, form, zvládání formalit. Potom je zde obousměrná komunikace, která také zase sníží časový sklus a sníží administrativní zátěž a zvýší fungování přístavů. Tak jsou zde dvě prvky Evropského parlamentu, které určitě vyjasní v trialogu záležitost eh, s tím, že politická role parlamentu zde bude odražena, ale možná, že by bylo možné formulace ještě trochu vylepšit. Dovolte mi to krátce zmínit. Technologická neutralita, to je důležitý pojem který je vždy základem všeho, co vypracováváme v souvislosti s inovacemi a technologiemi. Ale zde je třeba najít rovnováhu mezi technologiemi, které se používají v souvislosti s harmonizací a digitálním reportingem a harmonizací, která povede k tomu, že nevznikne řada různých systémů s různými technologiemi, což by samozřejmě bránilo harmonizaci. No a druhá věc, která už zde mimo jiné e, zazněla ze strany paní Anderson, je otázka těch stávajících e, způsobů reportingu, tak eh, víme, že mají některé přístavy nebo vnitrostátní orgány a musíme se postarat o to, aby časem byla možnost používat jeden jediný společný kanál reportingu a usnadnil tak poskytování těchto dat. O to usilujeme právě tím jednotným námořním portálem, aby to bylo opravdové usnadnění námořní dopravy. Já chápu samozřejmě eh, vaše politické myšlení za vaším návrhem a doufám, že až budeme na trialogu, že se nám to podaří nadefinovat takovým způsobem, že to nebude k nějaké pouhé koexistenci mnoha systémů v EU. Takže ještě jednou děkuji zpravodajci i stínovým zpravodajům a těšíme se na jednání na trialogu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za odpověď. Evropské komise. Máte slovo. Ano, chci jenom velmi rychle poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. A ta vyjádření jsou velmi pozitivní, takže to nebudu prodlužovat, ale chci zúraznit to, co řekla právě komise. Ano, uznávám, že je potřeba upravit formulace, ale to, co jsme dnes předližili, odnaráží ambice poslanců parlamentu. A to je důležité. A samozřejmě uznáváme, že třeba dospět k určité úrovni harmonizace, avšak to by nemělo bránit pokroku v technologiích. Takže myslím, že můžeme vyřešit tuto rovnováhu v triologu a věřím, že k tomu dospějeme, abychom mohli ujistit komisi a členy výboru, že chceme postoupit ku předu co nejrychleji, co nejdříve a dospět do, ke stanovisku do trialogu a získat příslušné závazky tam, kde je to třeba. A věřím, že to do konce našeho volebního období dotáhneme. konce. děkuji paní předsedkyně, děkuji všem stínovým zpravodám, děkuji komisi za podporu a že jsme se mohli dostat takto daleko. Děkuji paní Klun. Připomínám, že vaše zpráva bude na pořadu jednání hlasování dnes. Milí kolegové, máme trošku náskok. A víte, když máme náskok, tak si uděláme přestávku. Takže na 10 minut si uděláme přestávku. Děkuji vám.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 Jackie Foster. Mes chers collègues. Milí kolegové a kolegyně, pane Marinesku, prosím vás. Dámy a pánové, někdo někdo ztratil myš značky HP, takže někdo to tady zapomněl a zatím je to tady u mne, tak prosím, přijděte si proto. Děkuji, paní Foster. Někdo ztratil myš, kdo ji, pokud to někdo ztratil, tak ji máme ve výboru TRAN. Budeme hlasovat. Než zahájíme toto hlasování, chci přivítat eh, zástupce odborů, které jsou velmi početní. Je tu, jsou to zástupci Evropské odborářské federace. A nejdříve vyzkoušíme elektronické hlasování, ale za běžných okolností by to mělo být v pořádku. Zahaju hlasování. v EPP je o jednoho poslance navíc pro hlasování. Jeden poslanec navíc v EPP. A už dva. Stále dva přihlášení navíc v EPP. Opět to ověřuji. PPP je v pořádku, zatím je to v pořádku. Teď je zase EPP na... To, to nemyslíte vážně, teď někdo se hlasoval navíc. Někdo nehlasoval. Máme jeden hlas navíc. sait s'il y a un en plus. On attend. Maintenant, no c'est OK. Tak je to v pořádku. Allez. C'est bon. Tak je to v pořádku u EPP. Pane Zlotovský. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Chtěla bych vás eh, informovat, že jsme obdrželi protesty řidičů a přepravců z Lotyšska, Litvy, Rumunska a dalších zemí a dochází k protestům těchto zástupců, když zde jednáme a jeden z návrhu je, bude schválen, tak z, z, asi vrazíme klín mezi západem a východem na dobro. A vznikne rozdělení západu a východu a Evropská unie vznikla konec konců proto, abychom měli společný trh a žádné rozdělení. Nestojí to za to. Já vám řeknu jednu věc která je úplně jasná. Balíček pro mobilitu se všemi výzvami, o tom jednáme déle než rok. Dnes hlasujeme. Nem, nebudeme přece odkládat naše hlasování. Dokážu to napětí pochopit pro zaměstnance, ale my jsme tu jako zákonáci proto, abychom zlepšili jejich pracovní podmínky nadešel čas, abychom přistoupili k hlasování a aby se každý postavil čelem ke své odpovědnosti. A nebudete mě vydírat, nejsme připraveni, je potřeba více času a tak dále a tak podobně. Budeme tedy hlasovat. Pane Marinesku, Máte slovo na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. My jsme vám zastali včera večer žádost o odložení hlasování, protože neexistuje překlad ve všech jazycích u alternativních kompromisů. Existuje článek jednacího řádu, kde je jasný požadavek a toto nemůžete odmítnout. Ano, blahopřeju sekretaritu, hodně přes noc pracovali, ale nedokončili to. Neexistuje tedy překlad ve všech jazycích na tom linku, který jste nám poslali. To nemůžete odmítnout. To je základní článek jednacího řádu. Vy jste změnili jednací řád a hlasujeme nejdříve o podle hlasovacího seznamu o, po, o kompromisech zpravodaj. To je v rozporu s jednacím řádem. A nyní dodržujte pravidla a odložte hlasování. Pane Marinesku, jako předsedkyně tohoto výboru nepřijímám to, že říkáte, že nedrží pravidla. Hovoříte o překladech. Všechny kompromisy i během noci byly přeloženy do bulharštiny, maďarštiny, polštiny a tak dále. To je první věc. Druhá věc, kterou nepřijímám, a to vám říkám, vy jste byl zpravodajem pro EASO, pro Evropskou agenturu pro letectví. Kolik pozměňovacích návrhů bylo přeloženo do polštiny a další jazyků? Nemnoho. Všechno bylo v angličtině. Takže, že používáte argument o překladu, nedostali jsme překlady včas a tak dále, nemůžeme pracovat, tak to skutečně neplatí existují určitý, určité meze. A já vám to říkám, je třeba, abyste přijali vlastní odpovědnost. Přejdeme k hlasování. A už nezahajuji rozpravu. Paní Grapiny, chcete promluvit? Máte 30 sekund. Třicet sekund. Mnohokrát jsem viděla zamítnutí požadavku podle jednacího řádu. V portugalštině to bylo zamítnuto. Za druhé, nemůžete nám dát lhutu pro alternativní kompromisy do 12 hodin do půlnoci a, a mít termín pro ukončení překladu do půlnoci. Mělo to být naopak. Měli jsme mít vlastně alternativní kompromisy, které vycházely z těchto nových překladů. A stalo se to prostě obráceně. A to je skutečně ostuda. Nebudeme pokračovat v této debatě o překladech, protože to by trvalo deset let a já nejsem tu proto, dokončím, co chci říci. Nejsme tu proto, abychom debatovali o překladech. Na plénu dostanete někdy překlady hodinu dopředu. Já znám příslušné postupy podle jednacího řádu a nyní přejdeme k hlasování. Co se děje, pane Marinesku? Je třeba, abyste dodržovala pravidla, paní předsedkyně. Příklad EASY nemůže být eh, považován jako pravidlo. Nikdo nepožadoval překlady při hlasování o AZ. Nyní žádáme o překlady, je třeba dodržovat pravidla. Pravidla byla dodržována a pokud se nechcete účastnit hlasování, to je vaše odpovědnost nyní vám to říkám rovnou a už nedám nikomu slovo. Už nedám nikomu slovo. Musíme přejít k hlasování. A druhá věc. Nepřijímám argument, protože už déle než rok se zabýváme touto otázkou. A nyní v samotný předvečer slyším argumenty o překladech. Existuje tu jeden problém a přejdeme k první zprávě, zprávě paní Kilanen o vysílání pracovníků a zahajeme hlasování. Nejdříve kompromis zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Zahajuji hlasování elektronicky. EPP má jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Tady to není žádné divadlo. Budeme pokračovat a buďte odpovědní, chovejte se odpovědně. Pokračujme. Alternativní kompromis E. Kdo je pro? Pane Kurubačeve, máte 30 sekund. mám návrh. Je velmi důležité, aby vše bylo hlasováno elektronicky. Budeme hlasovat jenom elektronicky, abychom měli jistotu. Myslím, že je to správný postup u těchto tří otázek. Je to také lepší pro vás jako předsedkyni v zájmu spravedlivosti tohoto hlasování. Nemám problém s tím, aby všechny alternativní kompromisy byly odhlasovány elektronicky. Pokud nejsou námitky, nejsou námitky, budeme pokračovat. Zahojeme hlasování u alternativního kompromisu E. Končím hlasování. Je zamítnut. Kompromis A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis A je zamítnut. Alternativní kompromis C. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Alternativní kompromis B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Alternativní kompromis B zamítnut. Alternativní kompromis D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Alternativní kompromis F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Pane Teličko, máte slovo na 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně. Nechci zahajovat diskusi, ale vidíme, že jeden, jedna ze tří částí balíčku nebyla schválena a chci vás požádat o desetiminutovou přestávku pro konzultaci, protože všichni víme, že to má dopad na další dva návrhy a myslím, že by stálo za to provést konzultace v rámci skupin a zvážím eh, krátké setkání předsedkyně a koordinátorů. Pane Teličko, Pane Teličko, odpovědnost je následující. Když jedna ze zpráv balíčku mobilita tak, jak se stalo. Není schválen. Musíme pokračovat v hlasování, abychom mohli potom předjímat, co se stane na jednání koordinátoru u všech zpráv. Nemůžeme rozdělit ty zprávy. Jak už jsem řekla, balíček mobilita je balíčkem, který je vyjednávan ve třech částech. Stačí, aby jedna odpadla a ty dvě další už vlastně téměř neplatí, takže musíme postoupit dále v hlasování. Ale vzhledem k tomu, vzhledem k tomu, že probíhá jednání, dám slovo velmi rychle na 30 vteřin koordinátorům. Pan Vin van de Kamp. Paní předsedkyně, jsem pro váš návrh, je to třeba to dokončit. Všichni lidé v jednotlivých zemích, odbory, poskytovatele, zaměstnavatele musí vědět, o co se jedná. Pokud to odložíme, tak nastanou velké nejasnosti, je třeba, abychom byli odpovědní. Děkuji. Pan Ertuk, stejné rozhodnutí? Stejné. Paní Kilanen. Stejné. Pan Kramer. Chtěl jsem jenom říci, že víme, že to je komplikovaný postup obecně. Všichni jsme o tom diskutovali, máme pozici a teď musíme hlasovat. Takže pokračujeme. A přejdeme ke zprávě pana De Campa, co se týče pracovních eh, eh, maximální denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doba odpočinku. Jste připraveni? Kompromis zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis pravda je zamítnut. Pokračujeme alternativním kompromisem B. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Alternativní kompromis B je zamítnut. Kompromis D. Zahoji hlasování. Hlasujeme alternativní kompromis D. D jako David. Končím hlasování. Alternativní kompromis D je zamítnut. Kompromis C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Alternativní kompromis A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Alternativní kompromis E. Zahajuji hlasování. Mikele, není to vaše chvilka slávy. Končím hlasování. A tento kompromis je také zamítnut. To znamená, že zpráva pana Vim van de Kampa, stejně jako paní Kilonen, je zamítnut. A přecházíme ke zprávě pana Ismaila Ertuga. Paní Tapardel. Prosím vás, pokračujeme. Kompromis zpravodaje. Hlasujeme o kompromisu zpravodaje. Končím hlasování. Kompromis pana Ertuga je schválen. vyzývám koordinátory na jednání, abychom si stanovili následující strategii. Pokud je o dopady hlasování o balíčku mobility, zpráva pana Ertuga je schválena. Pokračujeme v hlasování. A nyní hlasujeme zprávu paní Demonte. Monte. No a nyní vás požádám o ticho, hlasování neskončilo. Pokud chcete vést debaty, paní Taparda, budete telefonovat venku. Paní Demonte, zahajujeme pozměňovacím návrhem 1 u článku 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pokračujeme. Hlasujeme zprávu po pozměné podobě. Zahoji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Paní De Monte, je to schváleno. A nyní vyjednávací mandát. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno velkou většinou. Připravte se, budeme vyjednávat a gratulujeme. A pokračujeme zprávou paní Deli. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozvací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozvací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o pozměnc návrhu 9. Zahajuje hlasování elektronicky. Končím hlasování. A je to schváleno. 40. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 56, kdo je pro, kde proti, zdržel se. Není to jasné, jste unavení. Budeme hlasovat elektronicky. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Tady ta unava byla velká. Je to schváleno. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní přecházíme k pozměnce návrhu 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Regi 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 15. Kdo je pro? je proti, zdržel se, schváleno. Regi 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozdňovací návrh 2, První část. Kde pro? kde proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1 bis. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Regi 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 36, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Končí hlasování. Plus 45. Nikdo není proti. Zpráva paní Deli je schválen. A nyní vyjednávací mandát bezprostředně s radou a komisí k této námořní části Brexitu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Blaho, blahopřejeme paní Deli. Yes. Allez, nous continuons. Budeme pokračovat. A jsme u zprávy paní Klun. Osmička, kde pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Šedesátka, kdo je pro, proti, zdrželi se, při... zamítnuto. jedna. kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pane ministře, za chvíli se opět uvidíme zde na výboru. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, přijato. Kompromis 2 Přejete si ověřit 65, 67, respektive ano, dobrá, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Měl jste pravdu, pane Wim van de Kampe. Ne vždy. Kompromis dvě. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se přímo ke kompromisu 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 128. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, Zamknuto. Kompromis 5 pro, Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 132 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 142 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dva identické, 144 3 a 29, kdo je pro? Proti. Není to jasné. Tedy ověříme oba dva identické návrhy, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to velkou většinou přijato. Dále. Tři identické návrhy. 144 až 146, kde pro? Proti. strželi se. Zamknuto. Pokračujeme dva identické návrhy 147, 148 pro, proti, strželi se, zamknuto. A nyní 149, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153, kde pro, kde proti, zdrželi se. Není to jasné. Prosím, budeme tedy hlasovat eh, o 153, Věřujeme, ale já se domnívám, že bude pravděpodobně přijata. Máte pocit, že to je příliš jasné? Uvidíme, uvidíme, zda to skutečně bylo až tak jasné. Končím hlasování. A je to pravda, bylo to velmi jasné. Pokračujeme 154, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 30, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já jsem ani neřekla, zda to bylo přijato či ne, vy už chcete ověřovat. Dobrá, chcete ověřit? Prosím, ověříme. Třicítka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, je pro, proti, zdrželi se, přijato. A jdeme přímo k 44, pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Ověříme, hlasujeme o návrhu číslo 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 51 odpadá, 50 rovněž odpadá a jsme u návrhu paní Del, návrh paní Deli rovněž odpadá a jsme u těch dvou identických, 53 a 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva byla širokou většinou přijata. Já blahopřeji paní Klun. A i hned budeme hlasovat o vyjednávacím mandátu, tak abychom mohli zahájit dialog s radou a komisí. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Širokou většinou přijatého paní Klun, připravte se, zahájíme vyjednávání. Ještě jednou blahopřeji. A nyní se dostáváme ke zprávě pana úžasného Dominika Rikeho, úžasného a jedinečného.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 A dostáváme se k úvodním ustanovením a jsme u 36. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. Dále další odpadá. Tady máme regi 15. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Bylo to zamítnuto. A nyní Závěrečné hlasování o této zprávě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 6 hlasů proti, 4 členové se zdrželi. Pane Rike, vaše zpráva byla přijata. Blahopřeji vám. a budeme pokračovat se zprávou pana Miltenburga. Ta se týká návrhu na eh, schvalování typů motorových vozidel, co se týče bezpečnosti a ochrany posádek. Eh, automobilů. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 36. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Hlasování unblock. 42 až 75, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, bylo to zamítnuto opatrně. 43 až 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě dva návrhy. 48, 49 jsou identické, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní ověříme 48 a 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 50. A ten odpadá, říká paní předsedkyně. Tedy kompromis 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní jeden ústní návrh. Má někdo nějakou námitku proti podání tohoto ústního návrhu? Ne. V tomto případě o něm budeme hlasovat. A to an blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Mám pocit, že je třeba to ověřit. Tedy zahojí hlasování. Ještě jednou hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Unblock 58 a 88. Tomu říkáme návrhy an, hlasování unblock. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, mohou ukončit, takže končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Budeme tedy pokračovat. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 66, kdo je pro? Paní Foster? Prosím. Jenom stručně. Byla bych Eh, ráda, protože my nevíme, eh, jaké v Polze zastupce skupiny, ale individuálně pro kolegy a koordinátory, kdyby alespoň náš jako skupiny mohli nějak naznačit, protože přece jenom to hlasování je tak roztři, roztřištěné. Děkuji. Protože vy jste nezvedali ruce a já jsem pak nevěděla, jak hlasovat. Paní Foster, to je dobré, že tady poukazujete na to, že pan Vin van Kentkamp neodvádí svou práci řádně. Ale a tím skončím. Eh, musím říci, že to, jak ukazují koordinátoři, to nutně nemusí být v souladu s tím, jak eh, hlasují pak samotní poslanci, takže pozor. Dále 66, kdo je pro? A vy jste si přáli ověřit 65, dobrá. Tedy budeme hlasovat o 65. Zahajuji hlasování. 65. Končím hlasování. A bylo to přijato. Vy mi nedůvěřujete. A nyní pokračujeme. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamknuto. Sedmička. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Osmička, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 67, kde a omlouvá se, říká paní předsedkyně, ten odpadá, tedy 68, kde pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo přijato, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu číslo 68. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Nyní unblock 69, 177, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Budeme tedy ověřovat, je to návrh 70, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamknuto. Návrh 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Přijete si ověřit 89? Dobrá, ověříme Zahajuji hlasování, je to návrh číslo 89. Já mám pocit, že to bylo jasné, ale když máte opačný pocit, prosím, ověříme. Končím hlasování. Proč ověřuji? Protože máte právo si tady požádat o ověření, pane Wim Kampe. To je demokracie, poslanci na to mají právo. A bylo to přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Ne. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Ještě devítka. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A jsme přímo u návrhu 134 unblock, 134, 135, 149 a 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamknuto. Dobrá, ověříme. Končím hlasování. A bylo to skutečně zamítnuto. Dva identické návrhy. 151, 152, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se, přijato. A nyní unblock. 153, 154 a 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 160. 156, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 157, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě identická hlasování. 158, 159, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Dva identické návrhy. 160, 161. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Není to jasné, takže opět ověříme, zahajuji hlasování o těchto dvou návrzích. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176, Kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Nyní tedy zahajím hlasování o 176. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 191, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamknuto. 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Věříme. Za hlasování o 13. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A jsme u kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Návrh 16 pro proti, zdrželi se, přijato. Jednička, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka odpadá, 22 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Dobrá, Ověříme návrh číslo 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto, měli jste pravdu. 24. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Přijato. Trojka. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Přijato. A jsme u 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Tedy 27. Mám pocit, že byla zamítnuta, ale raději ověříme. Končím hlasování. A bylo to skutečně zamítnuto. Vy nezvedáte ruce. Kompromis 4. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka. Kompromis. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž přijato. dostáváme se přímo k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 2 proti. Blahopřeji panu Van Miltenburgovi. Zpráva byla přijata. A nyní budeme pokračovat v hlasování. Il y a en avance, mais dans tout cas, votre liste est ici. Le rapport de Madame Ayuto. Bonjour. Zpráva paní Ayuto. Já vás zdravím, paní Ayuto. Jak se máte? Přeji vám šťastný nový rok. Takže začneme kompromisem. Jedna, kdo je pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvě, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 113, kde pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději ověřím, tedy 28. a hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Ale bylo to relativně těsné. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 151. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní 30, 31, 32. Tedy budeme hlasovat o 32. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné. Ověříme. 31 a 32. Socialisté mají o jeden hlas navíc. Není je to v pořádku. Allez, je ferme le vote. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti?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 Máte, tedy končím hlasování. Ještě jednou hlasujeme o kompromisu 21. Končím hlasování. Přijato. Padesát čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53 pro. Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, 53 odpada. Jsme u 58, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Ale raději ověříme. Nevadí, pane Durande. Stroj pracuje. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto o dva hlasy. Šedesát šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Přejete si ověřit? Dobrá, ověříme. 66. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto, důvěřujte mi. Pětka, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 69 pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. Ověříme. Zahajuji hlasování, je to 69. Pane Kramere, vy nemůžete hlasovat proti kolům, to je nepředstavitelné. Končím hlasování. A bylo to přijato. No je někdy dobré ověřit. Je výborné, že tento výbor se kloní čím dál tím více k jízdním kolům. 72, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Šestka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijalo to A nyní budeme hlasovat o celkové zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji, paní Ajuto. Vaše zpráva byla širokou většinou přijata. A budeme i hned i hlasovat o mandátu pro vyjednávání. Takže hlasujeme o vyjednávacím mandátu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Připravte se, paní Ajuto, zahájíme vyjednávání. Blahopřeji vám. A pokračujeme. Se zprávou se zprávou pana Rike. Jste připraveni? Dobrá. Začneme hlasovat. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? EKR dělá příliš mnoho hluku. Děkuji. Tedy kompromis jedna. Pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Návrh 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. To bylo zamítnuto. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 43 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 44, kde pro, proti, zdrželi se zamknuto. 40, ne, to bylo staženo, jak mne právě říkají, tedy kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A jsme přímo u 56, kde pro proti, zdrželi se přijato. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 58, kde pro proti, zdrželi se přijato. Přejete si ověřit? Dobrá, ověříme 58. Zahajuji hlasování. Je to 58. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Měli jste pravdu. Pokračujeme. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 1.12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. M pro 13, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3, kde je pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Kompromis 3, ověříme za hlasování o kompromisu 3. Je ferme le vote. Končím hlasování. Bylo to přijato. Ah bah, il, il lève pas la main, hein. Tu te rends compte, là Allez, on continue. Budeme pokračovat. Identické návrhy 66, 67, kde je pro, proti. Drželi se. Vy nezvedáte ruce. Pane Wim van de Kampe, jsme u návrhu 66 a 67 jsou identické. Jste připraven? Výborně. Kdo je pro? Proti? Není to jasné. Tedy ověříme to. Tady ověřujeme oba dva návrhy identické. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Empl 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamknuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přejete si ověřit? Dobrá, ověříme návrh číslo 15. Končím hlasování. Je to tedy ověření pana Vinvante Kampa, bylo to přijato. Pětka, kde kompromis pět, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáct, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet, kde je pro, proti, zdrželi se přijato 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dva identické návrhy 2023, kde pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Zahajuji hlasování o těchto dvou návrzích. Jsou to tři návrhy, omlouvám se, říká paní předsedkyně, protože tam ještě M. Končím hlasování. A bylo to přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25 odpadá. Ample 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamknuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Přejete si ověřit co? Ample 2? Dobrá, ověříme. Ample 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 6. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Empl 4. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Původní ustanovení dis B, 10 kde je pro, proti, přijato. A nyní celkový text. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 hlasů pro, blahopřeji, pane Rike. Vaše zpráva byla širokou většinou přijata a i hned budeme hlasovat také o mandátu pro vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A vyjednávací mandát byl rovněž širokou většinou přijat. Blahopřeji vám, pane Rike. A nyní ještě jedno, či dokonce dvě Pane Pípere, vaše zpráva, která se týká konkurence v oblasti letecké dopravy, je to, budeme pouze schvalovat, takže to jeden, jedno hlasování, takže zahajuji hlasování o závěry. Závěrečné hlasování o zprávě pana Pípera. Končím hlasování. Blahopřeji, pane Pípere. Bylo to širokou většinou přijato. A dále to též schvalujeme potvrzovací hlasování o zprávě paní Meissner. To jsou odpady z lodí. Zahajují hlasování. Končím hlasování. 46 pro, nikdo se nehdržel, nikdo nehlasoval proti. Blahopřeji paní Meissner. A těm, kteří odcházejí, eh, právě oznamuji, že jsme skončili s hlasováním a dostáváme se o vytvoření dopravního, k vytvoření dopravního společenství. Prosím, pokud odcházejte, odcházejte potichu. Přejete si pauzu, dobrá? Eh, uděláme si pauzu na 8 minut. Děkuji vám.

Nous reprenons nos travaux, s'il vous plaît. Tak se opět pustíme do práce, jsme u bodu 19. Týká se smlouvy o založení dopravního společenství a zpravodajkou jsem já. V této zprávě Vidíme, že Evropská komise navrhla v roce 2008 dohodnutí smlouvy, která upraví normy a specifické rysy z hlediska technického, která bude uplatňována partnery zemí západního Balkánu, které by byly slučitelné se zeměmi Unie. A na základě pozitivních zkušeností plynoucích z uplatňující zejména energetické společenství. Takže vytvoření dopravního společenství v oblasti pozemní, železniční, vnitrozemské vodní dopravy a námořní dopravy a také rozvoje dopravy mezi Evropskou unii a západním Balkánem. Smlouva zavádějící dopravní společenství přispěje k realizaci reform, které budou mít dopad na každodenní život lidí, zejména v, opravdě, bezpečnosti silničního provozu, poskytnutím větší stability, přiláká i nové investory do regionu a umožní jeho ekonomický růst. Konečně tato smlouva pomůže zemím západního Balkánu uvést legislativu do souladu v oblasti dopravy s eh, legislativou Evropské unie, což posílí vztahy sousedství a podpoří přezraniční spolupráci a konečně přiblíží tyto země Evropské unii. Tudíž eh, smlouva zavádějící dopravní společenství byla podepsána jménem Unie v roce 2017 s výhradou uzavření při následném termínu, aby, kdy všechny země jihovýchodní Evropy s výjimkou Kosova ratifikovali tuto smlouvu a mezi tím byla smlouva uplatňována předběžně mezi jednotlivými stranami. Vzhledem k předcházejícímu navrhujeme, aby výbor pro dopravu a cestovní ruch vydal pozitivní stanovisko k uzavření této smlouvy. A nyní zahajuji rozpravu se stínovými zpravodou. Pane Deli, dobrý den a šťastný nový rok. Vám také, paní předsedkyně. Není nutné cokoliv doplňovat, velmi stručně. Myslím si, země západního Balkánu potřebují více koordinace v oblasti dopravy, infrastruktury, strategie, priorit. A dobře víme, že to region, kde dochází k velkému napětí mezi zeměmi i dnes, po tolika letech, ale je to také region, kde hlavní města těchto zemí nejsou propojena dálnicemi ani rychlostní železnicí, takže je třeba to změnit a zlepšit regionální spolupráci. Musíme zapracovat na dopravní infrastruktuře. A to je základ pro veškerou další komunikaci a ekonomický rozvoj v regionu. Takže EPP plně podporuje tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, pane Deli. Paní Demonte, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci především vám oblahopřát a poskytnout vám podporu. Region Balkánu je skutečně regionem, který bude důležitý, protože jde o země, které nám jsou blízké. Jsou blízké zejména přistoupení k Evropské unii a víme, že v tomto regionu politická situace byla vždy velmi složitá a proto je důležité hovořit o dopravě a infrastruktuře. Proč? Prostě proto, že rozšíření sítě RTT byla předmětem rozhodnutí v roce 2015 a také dochází k rozšíření hedvábné stezky. Týká se to koridoru v východním Balkánu a Evropská unie se musí zabývat touto smlouvou a musí dbát o infrastrukturní rozvoj tohoto regionu a musí také velmi pozorně sledovat situaci, aby se Čína nemohla naplno prosadit. A tady navážu na obecnou situaci regionu. Domnívám se, že berlínský proces byl korunován úspěchem. Po summitu v Terstu 12. července 2017, tato smlouva byla podepsána protože na počátku Bosna Hercegovina se neúčastnila, protože se nepodílel na přípravě smlouvy a nebyla tu záruka rotace předsednictví. Také měli pochybnosti týkající se železnice. Ale víme naopak, že smlouva byla nakonec podepsána Bosnou a to přispívá také ke zblížení. Existuje zapeklitá situace, co se týče uznání Kosova a vztahy se Srbskem, ale domnívám se, že dílčím způsobem a při troše optimismu můžeme říci, že otázka také názvu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie byl překonán. Chci potrhnout tento aspekt, protože jde o smlouvu, kde je potřeba větší účasti parlamentu. Úloha Evropského parlamentu se zvýšila po podpisu Lisabonské smlouvy, ale přesto zde probíhá pouze mezivládní spolupráce. Není to žádná forma kritiky vůči vám, ale je třeba využít příležitostí k setkávání mezi poslanci, tak jak se stalo před dvěma nebo třemi lety. A myslím, že by to bylo užitečné, abychom se seznámili s realitou, jak vypadá z hlediska infrastruktury a také z hlediska politického, a také abychom se dotkli zásadních otázek. Jde o země, které jsou ubran Evropské unie a tudíž nemohou být pouhými pozorovateli, diváky. A jako výbor bychom měli prosazovat meziparlamentní setkání v tomto regionu, také s výborem AFET. Myslím, že náš výbor a výbor AFET by měli sehrávat klíčovou úlohu, pokud jde o pokrok těchto jednání. A cílem je zaměřit aktivitu na infrastrukturu v oblasti dopravy a také v oblasti zahraniční politiky. A tudíž využívám přijetosti této smlouvy, abych podtrhla protože jsme na konci volebního období takového přístupu. Tak, aby na začátku nového legislativního období náš přístup byl intenzivnější a abychom zapojili nejen komisi, ale i parlament. Děkuji, paní Demonte, pan Demasmekr. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, já nejsem stano, stínový zpravodaj EKR, ale opravdu se velice zajímám o tuto problematiku a eh, je důležité se zajímat o region Balkánu. Je to nesmírně důležité téma i pro naši politickou frakci, takže já předpokládám, že i naše frakce plně podpoří tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, musíte se dohodnout se sekretariátem protože já vás zde mám uvedeného jako stínového zpravodaje. Pokud nejste stínovým zpravodajem, tak tam musíte sdělit, kdo je tím zpravodajem. Ano, ověříme to, děkuji. Pane Teličko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejsem sice stínový, ale Raduš nemůže být s námi a mám mluvit jeho jménem. Pokusím se mluvit jasně, protože už jsem dnes hovořil, žádal jsem o, o přerušení a bylo to vykládáno jako žádost o odklad hlasování jménem pana Raduše. Pan Raduš děkuje za dopor- návrh doporučení, návrh rozhodnutí o uzavření této smlouvy a rovněž zdůraznil, že smlouva o dopravní průčinech má za cíl posílit dopravní spolupráci mezi Evropskou unii a Západním Balkánem. Tato smlouva je klíčová pro podporu přistoupení zemí Západního Balkánu. Rozšíření programu TNT už vykázal pozitivní výsledky, pokud je o regionální spolupráci. Rozšířením sítě TNT na západní Balkán v roce 2016 eh, a program konektivity se stal hlavní prioritou pro země regionu. Vytvoření dopravního společenství umožní nové investice do dopravní infrastruktury, umožní mezilidské kontakty a také usmíření a podpoří postupní integraci trhu západního Balkánu do trhu dopra- dopravy Evropské unie skončím tím, že poskytuji plnou podporu pana Raduše a Je třeba poskytnout příznivé stanovisko k uzavření smlouvy. A doplním jednu větu za sebe jako koordinátor ALDE a jako někdo, kdo je každý druhý týden na západním Balkáně s osobní zkušeností z dopravní infrastruktury. Myslím, že to bude ku prospěchu nejen západního Balkanu, ale i Evropské unie, abychom skutečně šli touto cestou. Ta situace je smutná a myslím, že třeba ji řešit, takže máte mou podporu, paní předsedkyně. Děkuji, pane Teličko. Pokud nikdo další nežádá o slovo, tak se obrátím na komisi a dám slovo panu Baronovi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu se jenom sdílet hodnocení paní předsedkyně i stínový zprávy, pokud jde o význam této iniciativy. Jak jste to správně popsali, konektivita je klíčová pro prosperitu. Západní Balkán je obklopen Evropskou unii a společné zájmy našich občanů i ekonomik je fyzicky zahrnout tento region do Evropské unie. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme stanovili priority pro rozvoj transevropské dopravní sítě v tomto regionu. Dopravní společenství má za cíl vytvořit eh, nový impuls pro západní Balkán. Dopravní společenství sjednocuje partnery v západním Balkánu a vytváří nové vazby na evropské země a připravuje cestu pro integraci těchto partnerů do Evropské unie. Společně s našimi partnery jsme spoluodpovědní za to, toto společenství. a Její úspěch tkví v schopnosti partnerů vnímat zájem regionu jako svůj vlastní. A jsme přesvědčeni, že doprava je jádrem existence našich občanů a našeho průmyslu a dosáhneme stejných výsledků. Dopravní společenství jde ruku v ruce ze strategií pro západní Balkán schválenou v roce 2018 a má za cíl vytvořit novou dynamiku pro tento region. Naše absolutní projekta v tomto případě je plná implementace dopravního společenství a už jsme definovali politické priority a vytvoříme také trvalý sekretariát. A tady vítáme podporu vašeho výboru a také vás, paní předsedkyně, i zpravodajů, i tedy tu podporu této klíčové iniciativy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane barone, za vaše vyjádření. Připomínám, že předkládání pozměňovacích návrhů bylo stanoveno na 16. ledna v pravé poledne. A také připomenu, že jde o schvalovací proces. Pouze Pozměňovací návrhy na zamítnutí doporučení budou přijaty. Pro toto první jednání je konec a za 5 až 8 minut přistoupíme k jednání koordinátorů. Další body na pořadu jednání nejsou, takže budeme mít takovou malou přestávku. Počkáme na koordinátory, na jednání koordinátorů, takže přerušuji naše jednání na 8 minut. Takže budeme všichni zpátky 12.03.